Uh, dear colleagues, we're going to make a... Milí kolegové, zahájíme naše jednání. Čekali jsme chvíli, až přijdou ostatní kolegové, ale dnes dopoledne máme opravdu plný program. Hned neposlední řadě je to tedy program, který se týká migrace. Chtěl bych tedy zahájit několik důležitých poznámek přijetí pořadu jednání. V prvé řadě si vyslechneme prezentaci komise ohledně druhého migračního balíčku eh, z 9. září a dále mezinárodní ochrana eh, eh, která se poskytuje uprchlíkům a opatření pro Itálii, eh, Řecko a Maďarsko a dále, jaký je stav věci na základě diskuzí v radě, a eh, na základě tedy eh, odpoledního jednání rady. A požádali jsme, abychom jednali in camera, protože tato vyjednávání pokračují Předchozí eh, režimy o relokaci byly rozhodnuty minulý, tý, byly projednávány minulý týden. Rozhodli jsme se tedy jednat za zavřenými dveřmi. Začneme tedy eh, v 11.30 dopoledne eh, projednáváním bodu 5. Pokud nemáte žádné námitky, můžeme pokládat pořad jednání za schválený. Paní Weinberg, máte prosím něco k jednacímu řádu nebo k programu? Ano, k pořadu jednání, k bodu 5. Chtěla bych se zeptat, proč se bude projednávat za zavřenými dveřmi s vyloučením veřejnosti? Proč nemůže poslouchat i veřejnost při tomto projednávání? Já jsem prostě proti tomu to je obdobný bod, ke kterému se chcete vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám také výhrady proti tomu, aby se to projednávalo za zavřenými dveřmi, protože minulý týden Evropský parlament eh, souhlasil s návrhem komise, co se týče eh, eh, distribuce a nyní se má najednou jednání konat se zavřenými dveřmi. Je to stále to též nedo, eh, popřejeme sluchu občanům a není to dostatečně transparentní, už se nikdo nehlásí o slovo, mohu tedy na to zareagovat. Je to debriefing, není to rozprava, která se má konat za zavřenými dveřmi a jsou to věci, které jsou předmětem stávajícího vyjednávání. Týká se to politických skupin a e, koordinátorů, a ti se e, roz, dohodli na tom, že to bude za zavřenými dveřmi. Je to debriefing o vyjednávání e, ministrů zahraničních věcí. Pokud to nebude za zavřenými dveřmi, tak bychom neobdrželi příslušné důležité informace. Já velice doporučuji, abychom toto eh, jednání uskutečnili za zavřenými dveřmi. Je to debriefing za těchto podmínek, proto doporučuji tento postup. Pokud už žádné námitky nejsou nebo připomínky, můžeme postoupit dále. Chtěl bych tedy přejít k bodu 2 a eh, je to eh, režim tlumočení, lotyština, e, galština nebudou k dispozici, budou k dispozici až odpoledne a zítra. Dále e, podpora e, doporučení koordinátorů k bodu 205 nejprve zástupce za EKR byl jmenován zpravodajem o trvalém relokačním mechanismu v rámci dublinského systému. Ptám se, zda podporujete toto doporučení eh, kolegy na eh, koordinátora. Ano, máte podporu. A třetí bod eh, v rámci oznámení předsedy budeme mít budeme mít elektronické hlasování. Vezměte prosím sebou své elektronické hlasovací kartičky. A nyní, jak jsem již oznámil, začneme projednáváním bodu 3. A to je relokační eh, mechanismus, eh, krizový mechanismus pro určení členského státu příslušného posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém členských států. Nejprve mám několik informací o tom, jak budeme přistupovat k této rozpravě. Vyslechneme si nejprve eh, prezentaci zástupce komise k druhému eh, migrančnímu balíčku, eh, který předložil pan Junk začátkem září a potom budou moci vystoupit poslanci, kteří si to budou přát. Nejprve koordinátoři, potom budeme mít celostní přístup k migraci, potom vystoupení stínových zpravodajů a navrhuji, abychom začali dvěma specifickými prezentacemi k legislativním dokumentům specifické povahy, ale nyní žádám komisi, aby nás seznámila eh, s návrhem krizového relokačního mechanismu. Je to bod 3 eh, a také eh, k bodu 4, to je společný seznam bezpečných zemí. Původu je to poněkud komplikované. Začneme tedy prezentacemi zástupců Evropské komise. Je to pan když máte slovo, a potom eh, vystoupí koordinátoři a poslanci. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem to správně pochopil, nejprve eh, začneme eh, tím trvalým systémem relokací a potom mm, seznamem bezpečných zemí původu a potom budeme probírat zbytek balíčku. Chtěl bych takto strukturovat rozpravu, eh, pokud máte zájem. Druhá část společné eh, eh, rozpravy budou nelegislativní dokumenty a nyní je to také informace o aktuální situaci na vnějších hranicích. Takže nejprve tuto část, abychom mohli rozpravu strukturovat. Takže nejprve tedy ten trvalý krizový relokační mechanismus. Jak víte, navrhli jsme takovýto e, trvalý režim, abychom e, nalezali dočasná řešití. E, v září se hovořilo o nutnosti relokovat 120 tisíc osob. Je to tedy Eh, výsledek letní situace. Snažili jsme se hledat řešení ad hoc, vytvořili jsme dočasná relokační řešení, ale my bychom si přáli nalézt nějaký trvalý režim nebo systém pro řešení relokaci, abychom mohli reagovat novými řešeními na každodenní eh, aktuální vývoj bychom nenaráželi na odpor z řady členských států. S tímto trvalým e, návrhem se opíráme o článek 78 odstavec 2 e, smlouvy o fungování Evropské unie. Jak víte, e, Evropský parlament má na základě této smlouvy jenom omezené pravomoci a díky tomuto systému vycházíme ze spolurozhodování Navrhujeme, eh, aby komise měla pravomoce v přenesené eh, pravomoci a eh, vytvářela takovýto mechanismus, když zvážíme, že vzniká pro členské státy kritická situace, kdy vzniká extrémní tlak, i když systém, azylový systém v členských státech E, funguje podle všech pravidel. Tedy tento režim, tento systém není pro členské státy, které neplní své povinnosti, ale opírá se to o tlak na členské státy, i když tyto členské státy e, dělají e, to, co se od nich předpokládá podle stanovených pravidel. Vytvořili jsme distribuční mechanismus, který je obdobný jako ten, který jsme navrhli v rámci eh, dočasného eh, relokačního systému. O tom se bude diskutovat dnes odpoledne. Některé členské státy odmítají tento distribuční klíč, takže nyní hovoříme o eh, pravidlu pro trvalý relokační systém, který se opírá o kritérie, jako je populace HDP eh, 40%, eh, počet žadatelů o azyl na hlavu 10% a eh, míra zaměstnanosti 10% a máme tu zastřešující mechanismus, abychom zabránili tomu, že žadatelé o azyl na hlavu vytvářeli ne, příliš eh, velký dopad na tento klíč. My se domníváme, že je to velice dobře vyvážený návrh a počítáme s vaší podporou, abychom eh, mohli dále prosazovat tento návrh, abychom ho prosadili co nejrychleji eh, tento trvalý režim naráží na eh, překážky. Eh, potřebujeme tedy vaši pomoc, abychom mohli pokročit dále. Druhý legislativní návrh se týká seznamu bezpečných eh, zemí původu. Komise navrhla eh, celoevropský eh, seznam, seznam EU a eh, víte, že členské státy mohou mít své vlastní seznamy. V současnosti 12 takovýchto členských států mají seznamy bezpečných zemí původu, ale my se domníváme, vzhledem k eh, tomu eh, proudu žadatelů o azyl ze západního Balkánu je třeba postupy a žádosti o azyl urychlit eh, vzhledem tedy k těm podmínkám eh, žadatelů, eh, kteří přicházejí ze západního eh, Balkánu. Když pocházejí ze zemi, která je na seznamu bezpečné země původu, to neznamená, že se nebude projednávat žádost o azyl. Je třeba každou osobu jednotlivě posuzovat, ale když bude k dispozici takovýto seznam bezpečných zemí, Eh, původu může to podstatně urychlit ten postup. Sedm eh, zemí navrhujeme uvést do tohoto seznamu. Pět eh, z nich jsou kandidátské země Albánie, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Černá hora a Turkecko a je to velice důležitý faktor. Tyto země by měly Eh, splňovat kodaňská kritéria eh, z hlediska dodržování demokracie lidských práv, eh, respektování práv menšin a také jsme k tomu připojili ještě země jako Bosna, Hercegovina a Kosovo také na základě skutečnosti, že je tam velice nízká míra uznávání žadatelů o azyl. Domníváme se, že těchto sedm zemí splňuje eh, eh, podmínek, které jsou stanoveny eh, ve směrnici o azylu. Komise bude nadále monitorovat situaci v těchto zemích. Navrhovali jsme zavedení rychlého mechanismu Eh, který by umožňoval eh, zase eh, vyčlenit země z tohoto seznamu. Je možné přizpůsobovat na základě spolurozhodování tento seznam bezpečných zemí a mělo by to umožnit je také rychle vyřadit z této země, když například představitelé těchto zemí eh, přijmou nějaká opatření, například proti menšinám, musíme být schopni eh, zareagovat velice rychle a vyloučit tyto země ze seznamu. Takže eh, to je v rámci aktů v přenesené pravomoci tyto bezpečné země. Evropský parlament může proti tomu vždy namítat, ale potřebujeme rychlý způsob, který nám umožňuje eh, rychle eh, přijímat a vyčleňovat země z tohoto seznamu v rámci aktů v přenesené eh, pravomoci. To nemusí být tedy trvalé, bude to probíhat řádným postupem rozhodování, když bude tedy třeba eh, zareagovat velice rychle. Opět bych chtěl říci, že skutečnost, že máme seznam bezpečných zemí, neznamená, že se nebudou eh, řešit žádosti o azyl eh, bude přeskoumávána každá osoba, budeme usilovat o rychlé postupy. 17 veškerých žádostí jsou z západního Balkánu. Je to obrovská zátěž na eh, asilový systém a je třeba se zaměřit na osoby, které opravdu potřebují mezinárodní ochranu. Je třeba bojovat proti zneužívání asilového systému. Proto tedy předkládáme tento návrh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste hovořil stručně a nyní dám slovo koordinátorům v této oblasti a jako první bude hovořit Birgit Cipl. Děkuji vám, pane předsedo. Já si vážím toho a také vysoce hodnotím, že budeme strukturovat debatu, ale na druhé straně jsou všechny aspekty propojeny. Relokační mechanismus je důležitý věcí, ovšem na druhé straně situace v oblasti přílivu migrantů je velice chaotická a my musíme zdůraznit, že jednou část součástí tohoto mechanismu je, že nejenom členské státy převezmou odpovědnost, ale že musíme také zabezpečit registraci veškerých e, žadatelů a migrantů. My musíme zřídit hotspoty a potom registrovat žadatele o azyl a potom můžeme provádět relokaci. Když eh, se hovořilo o seznamu bezpečných zemí, tak eh, já vím, že máme také možnost eh, vyčlenit určitou zemi z tohoto seznamu, ale stejně tak hovoří návrh komise o tom, že v jedné zemi z tohoto seznamu jsou dokonce žurnalisté pod tlakem a přesto je tato země na seznamu. A pak tady mám ještě jeden bod. Některé země jsou kandidátské země a měly by plnit kodaňská kritéria, ale nejsou členy Evropské unie. A to souvisí také s tím, že ve skutečnosti kodaňská kritéria neplní. Takže my bychom měli být velice opatrní. E, říkat, oni plní kritéria na papíře, to může vést k tomu, e, že by pak mohli říci, proč nejsme přímo členy EU a my přece máme mít možnost, že to souvisí s chybami, které udělali v minulosti. A potom tady se hovoří také o zrychleném řízení a to souvisí se směrnicemi o přijímání a zadáváním veřejných zakázek ve směrnici. A podíváme se na zrychlené řízení, pak se ptám, staly všechny členské státy již implementovaly asilovou směrnici o přijímání migrantů a Eh, jestli, jak můžeme tedy hovořit o zrychleném řízení, jestliže neexistuje žádné řízení podle migračního balíčku. My si musíme uvědomit, že nemůžeme rozhodovat pouze o jednom opatření, protože jedno opatření souvisí s druhým a my musíme diskutovat o všech opatřeních dohromady, tak aby balíček byl dobrý, tak aby nakonec nevznikly jednotlivé kamínky, které které nebudou vzájemně fungovat. Děkuji vám a já jsem hovořil o strukturované debatě, ale musím říci, že jste také měla pravdu. Cornelia Enz jako další. Děkuji vám. Samozřejmě je nutné, aby komise nyní konala a také, aby konal Evropský parlament. Je také důležité, abychom byli zapojeni, to jiné by bylo neoddiskutovatelné. Nyní k rekolkačnímu mechanismu je důležité, aby se ho zúčastnilo více zemí, to je důležité. Je také důležité mít určitý distribuční klíč, ale distribuční klíč který vychází z úzkých kritérií, které jsou pouze na straně členských států, je trochu uh, uh, krátkozraké. Nemá smysl vydělit 28 eh, jednotlivé počty. Musíme také se zaměřit na témata, například existenci velkých společenství. Například v Německu existuje silná syrská Eh, komunita a proto má smysl, jestliže že a je pochopitelné, že z této oblasti přicházejí do Německa e, lidé a takovéto komunity v jiných zemích nejsou. A také se musíme podívat na to, co chtějí uprchlíci jako e, takový. Když toto nebudeme zohledňovat, tak bude docházet nadále k um, imigračním vlnám v rámci Evropy. A když tady hovoříme o závazných kvótách, tak eh, já si myslím, že ty jsou nutné, protože dobrovolný mechanismus je nezodpovědný. A co musíme současně požadovat? Musíme požadovat harmonizaci hazelového systému. Bez harmonizace tohoto systému nebudeme mít rozumný systém a pak budou přicházet uprchlíci pouze do je, kolika málo zemí a myslím si, že toto návrh všechno nezohledňuje. A potom ještě jedna věc. Já se domnívám, že tento návrh je důkazem toho, že dublinský systém je mrtvý. Dublinský systém je mrtvý, my ho můžeme eh, ho ještě oživit, můžeme o tom ještě dále psát. A můžeme jednat také o tomto systému dál, ale já si stále myslím, že je mrtvý. A mě zajímá, já, zdali vůbec můžeme vytvářet a formulovat další návrhy v souladu s dublinským systémem. A potom za druhé, já znám celou řadu zemí na západním Balkáně, a oni nedodržují kodaňská kritéria. O tom hovořila již kolegyně a to nebudou dodržovat ani e, v budoucnosti. To jsou země, které nejsou schopné vlastně existence, jako například Kosova. A já bych se chtěla dozvědět o komise která kritéria, podle kterých kritérií určila komise, že tyto země jsou pro uprchlíky bezpečné a jak se tady zachází s Romy. A když mi říkáte, že prý v Kosovu nejsou Romové diskriminováni a pro když mi to budete moci dokázat, tak vás navrhnu na národní cenu. To opravdu neexistuje. My máme velké potíže především s menšinami. Možná, že existuje jakýsi vysídlující mechanismus, o který bych již nyní zažádala, především pro Romy v Kosovu. A takže já si myslím, že takovýto systém takzvaných států, bezpečných států, vlastně ničí celý azylový systém a my potřebujeme důstojný a bezpečný život i právě pro tyto občany těchto států. Děkuji. Děkuji. A další je Cecilia Wikström. Děkuji, pane předsedo. Začnu také koncepcí bezpečných zemí. Já bych chtěla využít této příležitosti a chtěla bych upozornit komisi na to, že komise musí hodnotit tento seznam podle individuálního práva na azyl a že tento seznam nemůže omezit toto základní právo. Já jsem ráda, že komise toto zdůraznila a já bych ještě jednou chtěla na tuto skutečnost upozornit. Já jako zpravodajka pro revizi dublinského nařízení jsem pracovala velice tvrdě a nikdo není nikdo raději nevidí, že než já, než vlastně dublinská nařízení nefunguje. My vidíme, že tento právní nástroj má své nedostatky. Je velice smutné zjistit, že jsme potřebovali tak obrovskou krizi, aby si členské státy uvědomili, že udělali chybu. Celá řada členských států nadále eh, eh, odmítají vidět realitu a já jim vzkazuji, aby se probudili a viděli skutečnou situaci. já bych se chtěla změnit o článku 33.9. A tady se hovoří o tom, že je tady minimální počet občanů, které mohou být relokováni a že toto číslo nesmí překročit 40 žádostí v rámci šesti měsíců před schválením tohoto aktu přenesené pravomoci. To znamená, jestli to chápu dobře, tak by to mohlo trvat dokonce dva roky. My bychom mohli hypoteticky počítat, ale já chci vyvodit pouze závěr, že toto by mohlo vést k tomu, že relokační systém by možná mohl být slabý pro stát, který má potíže. Podíváme-li se na tento krok a spojíte-li ho s touto větou, pak by možná mohlo dojít k relokaci pouze velice málo žadatelů. A potom se také ptám na roli EASO. Když se to týká také ochrany žadatelů. Jestliže chápu komise, tak eh, EASO by mělo sehrávat poradní roli. Naše skupina eh, již o tom dlouho přemýšlí a my bychom také rádi navrhli silnější roli EASA, kdy EASO by mohl dostat odpovědnost za provádění výběrového řízení spolu s národními orgány, neboť tak by členské státy, které dostanou relokované žadatele, že výběr se prováděl neutrálně. A já bych také byla velice ráda, kdyby komise také hovořila o členských státech, které jsou asociované s eh, dublinským systémem. To je Norsko, Dánsko, Island a Švýcarsko. A já se ptám, jaká role, roli budou sehrávat. Mě by zajímalo, zdali by se také očekávalo, že tyto země budou přijímat eh, žadatele podle tohoto mechanismu a zdali by také byli ochotni zaplatit 0,0002 HDP, pokud by se neúčastnili relokačního eh, mechanismu. Děkuji vám. Děkuji. Ještě se vrátíme ke komisi po každé z těch strukturovaných eh, sekcí, takže prosím se pokud eh, zeptejte, na co chcete, aby vám komise odpověděla z těch jednotlivých sekcí. Nyní za poslance. Děkuji vám. Když se podíváme na současnou situaci v Evropě, tak je více než jasné, že Dublin je pasé. A proto mne velmi těší, že komise chce revidovat tento text. Také doufám, že jediným logickým řešením bude, že eh, dublinské nařízení bude eh, zrušeno a lidé si budou moct vybrat, kde žádat o ochranu. Tento návrh eh, týkající se relokačního mechanismu je zcela zásadní, protože lidé zůstávají v některých členských státech a e, neměli by čekat na e, přeskomání svých případů déle, než je nezbytné. Je e, rozumné, pokud někdo se nechce účastnit, aby se mohl vykoupit ze své zodpovědnosti. A jaké důvody by tedy mohly být ospravedlitelným důvodem k tomu, aby stát získal výjimku v takovémto případě? Já si nemyslím, že by Eh, se dalo říci, že důvodem je, že nemáme dost peněz. Je zapotřebí zvažovat především práva jedinců, ať už to je žadatel o azyl a, nebo uprchlík. A zdá se, že v takových případech oni nemají žádná práva a pokud nemají tato práva, jsou v podstatě deportováni. Třeba, že to je s těmi nejlepšími úmysly. Jakým způsobem tedy tento návrh bude zohledňovat potřeby a práva eh, těchto jedinců při eh, eh, lokaci, aby nedocházelo k porušování práv? Ten pojem bezpečných zemí, už se o něm hovořilo. Země, o kterých se tvrdí, že jsou bezpečné, tak já si myslím, že by to měly být takové země, nebo u tří mm, mm, z těchto sedmi, sedmi zemí eh, nejsou bezpečné pro eh, lidi, kteří jsou eh, romského, romského původu. Ano, dobře, nebombardují se, nejsou stříleni, ale žijí v takových podmínkách, které jsou neslučitelné s lidskou důstojností. A to jsou země, mm, které ehm, takto již jsou v této situaci po léta. E, lidé po generace takto žili v těchto podmínkách a e, za balkánských válek e, tyto osoby byly přesouvány z místa na místo. Děkuji vám, kolegové. Nyní uzavřu seznam řečníků pro tuto první sekci. Budeme mít další příležitost, takže pokud nebudete mít příležitost v této sekci, budete moci hovořit v těch dalších sekcích. Eh, každý, kdo se zatím přihlásil, je na řečnickém seznamu. Další je Malin Bjork. Tak se mycket. Eh, mycket tady som, som... Děkuji. Mnohé z toho, co jsem chtěla eh, říct, už bylo zmíněno kolegy, nicméně ráda bych ještě zdůraznila, co zmiňovala Sara. Ten relokační mechanismus ve kterém je zapotřebí, aby přání eh, jedinců eh, byla eh, zohledněna, například u rodin. Nějakým způsobem zapotřebí zohlednit tyto preference jednotlivců. A také si myslím, že pokud nechceme spochybňovat Dublin a pokud nebudeme hovořit o legální části migrace, tak tak budeme tak daleko od nalezení eh, celostního eh, řešení, že bude velice obtížné dosáhnout slušných rozhodnutí, třeba že to je krok dobrým směrem. Musí tu být právní cesta, jak toto vyřešit s ohledem na Dublin. Nyní ohledně bezpečných eh, zemí. Je tu celá řada dobrých pertinentních poznámek, které již byly vyřčeny. Potřebujeme seznam takovýchto států a Eh, každý, každá země má být posuzována na základě svých vlastních eh, zásluh a svého výkonu. Rada ani eh, EASA se nedomnívali, že by tam Turecko mělo být. 23,1% žádostí o azyl jsou považovány za legitimní žádosti o azyl 23,1% z Turecka. Takže si nemyslím, že, že Turecko by mělo na tomto seznamu být. To je tedy k tomu pojmu bezpečných zemí. Děkuji, paní Wimberg. Děkuji vám. Pane předsedo, mám několik dotazů na návrh komise ohledně povinného relokačního mechanismu. Tento eh, systém má být spuštěn, když dojde ke krizi. Jakým způsobem ale budeme podle komise definovat kritickou situaci? Mají nějakou definici? Eh, potom otázka bezpečných zemí, které musí plnit koraňská kritéria. No, plnění koraňských kritérií eh, je někdy obtížné i pro členské státy. Potřebujeme opravdu mít tak vysoké standardy pro to, abychom země mohli označit za bezpečnou? Nemůžeme se řídit jen eh, definicí OSN o lidských právech? Na to bych ráda slyšela odpověď. Děkuji. Sylvie Guillaume, prosím. Děkuji. Otázka zemí původu, bezpečných zemích eh, původu je poměrně chaotická na základě tedy eh, dějin. O tom hovořím z roku 2013. A pojem, eh, mm, tento pojem jsme tedy mm, původně nechtěli mít po Evropsku, chtěli jsme, měli jsme mezinárodní systém, nicméně zapotřebí nad pragmaticky směrnice Eh, má v sobě určité rancové pojmy, které podle mne jsou důležité, protože potřebujeme mít eh, představu celostní o tom, jaké země jsou bezpečné. Potřebujeme také zjišťovat správně informace, eh, mít ověřené informace a také musíme zaručovat dodatečné postupy pro žadatele o azyl. V tom návrhu komise se hovoří o určitých prvcích se zasměrně se například e, zda tu jsou e, správný způsob zdržována lidská práva také práva e, týkající se spravedlivého řízení. Nicméně může docházet k nerovnostem mezi jednotlivými žádostmi s tím, jak jsou zpracovávány a já se mohu podepsat po to, co řekla Principil, mm, zejména ohledně koreňských kritérií a jejich e, plnění. A ještě mám dvě další otázky ohledně této věci. V případě Turecka, jak už se o tom hovořilo před chvíličkou, tak e, já e, souhlasím, že mm, mm, ten počet žádostí o azyl je zhruba 25%, takže Eh, to tak skutečně je podle mm, těchto informací. Eh, pak potřebujeme mít eh, národní plány. Například, když budeme mít celoevropský systém a dojde k nějaké ostré, prudké změně, co se pak stane s, těmi, s těmito seznamy ehm, a jaký to bude mít dopad pro plány v jednotlivých členských státech. Takže to bych ještě ráda slyšela od komise. Děkuji, Silvi. Paní Ferrero jako další. Flero. Děkuji vám. Mnohé už bylo vyřčeno, takže jen se ještě vrátím k tomu, co si myslím, že je mimořádně důležité. Jak už mnozí uvedli, musíme se zaměřit na preference a přání jedinců, tedy žadatelů o azyl ohledně relokace. A když jsme o tom diskutovali posledně, tak se měla dojem, že komise skutečně měla na to stejný náhled jako Evropský parlament, neboli že žadatelé o azyl eh, pokud vysloví své přání, musí být zohledněno a tím pak předejdeme těm druhodným migračním tokům. Když ale si vzala slovo rada, tak to znělo, jako negativní názor na tuto věc. Jak Freja řekla eh, před chvílí, eh, že to vypadalo jako deportace eh, do země, ve které se ten člověk nemusel vůbec cítit doma. Já bych tedy byla ráda slyšela, zda komise je stejného názoru jako parlament, neboli, že žadatel o azyl, pokud vysloví své přání, tak má být zváženo tam, kde to je možné. Ohledně bezpečných zemí původu, o tom eh, hovořila řada kolegů. Viděli jsme, jak vypadá situace v Turecku. Svoboda tisku není ideální. Bylo porušeno příměří. Komise uvádí, že by to mělo být sedm zemí, ale ten postup by měl být velice rychlý. Takže Turecko by mělo být uh, součástí tohoto zrychleného postupu? Ehm, mělo by být na tom co si o tom myslí komise? Komise také uvádí, že se musíme zaměřovat na ty osoby, které prchají před válkou. Ano, samozřejmě s tím já souhlasím. Ale co uděláme s těmi, kdo přijedou, ale neprchají před válkou nebo eh, konfliktem, ale ale prchají z jiného důvodu. Protože je to celá řada takovýchto osob. Musíme najít eh, nějaké právní způsoby, jak vyřešit situaci těchto lidí, kteří chtějí přijít do Evropy a pracovat tu. Protože ty nepokrývá relokační mechanismus, ale musíme na ně myslet. Abychom měli přehled. Okay, next is, um... Paní dále jako další. Děkuji. Budu se snažit hovořit velmi stručně a zaměřím se na relokační mechanismus. Ten návrh komise je nepochybně krok správným směrem, ale nemůžeme se na to dívat eh, jako ve váku, ale v kontextu. Bude to fungovat jedině tehdy, pokud se nám podaří změnit Dublin a inovovat takovým způsobem, který bude mít smysl a e, povede tedy k úspěšnému výsledku, který si přejeme. To už jsme říkali léta. Nyní je zapotřebí Dublin změnit. A tato jednotlivá řešení jsou propojena. Nemůžeme se dívat na jednotlivá řešení odděleně, protože jsou součástí jednotlivých e, řešení. Chtěla bych se zeptat na několik věcí komise ohledně relokačního mechanismu. Komise uvádí, že relokační mechanismus bude spuštěn eh, v případě naléhavé situace nebo nouze. Co to znamená? Co je tato naléhavá situace? Je to naléhavá situace pro celou EU nebo pro jeden členský stát? Já se na to ptám, protože v minulosti docházelo k situacím, kdy určitá země, členský stát, a nyní mám na mysli Maltu, eh, hovořilo o tom, že dochází k naléhavé situaci nebo nouzové situaci na ostrově Malta, ale nebyla to nouzová situace pro celou EU. A potom, co se týče kritérií, eh, které, která zmiňuje komise, jsou čtyři. Populace, HDP, nezaměstnanost, a počet žadatelů o azyl na hlavu. Bohužel se komise nezmiňuje o velikosti členských států a tady bych ráda znala názor komise, protože e, velikost členského státu a kapacita členského státu jsou nesmírně důležité a musí být součástí do těchto e, zvažovaných kritérií. Děkuji. Skakelen, prosím. Děkuji a chtěla bych také poděkovat komisi za sestávení s relokačním mechanismem. Myslím, že v prvé řadě je důležité, že ten mechanismus budeme mít. Není možné, abychom měli jedno nouzové řešení za druhým, protože se dostáváme do situace, která se stále rozvíjí. Potřebujeme trvalý relokační mechanismus, který na to bude reagovat. To očekáváme od rady a my se na tom budeme jako legislativec spolu podílet. Je třeba zohlednit celou řadu věcí, protože jinak není možné eh, čelit sekundární relokaci. A já se domnívám, že by se to ubíralo nesprávným směrem také, protože to podkopává práva i uznávaných uprchlíků, eh, které jsme prosazovali eh, v různých směrnicích o poskytování azylu. Je tedy třeba důkladně přeskoumat, o eh, jaká část eh, legislativy se bude měnit při takovémto rozhodování ad hoc. Nemělo by to podkopávat práva těch osob, kteří eh, žada, žádají o azyl, a jsou to tedy regulérní žadatelé o azyl, členské státy i eh, uprchlíci mohou profitovat z tohoto rozhodnutí a kolegové také hovořili o tom rozhodnutí eh, uprchlíků samotných, kam se chtějí vydat. Některé země je vítají, některé ne a e, e, tyto osoby by se mohly obávat, co je tam bude očekávat, budou tam e, v bezpečí, budou si tam chtět vybudovat domov a zaintegrovat, se, takže ta situace může vypadat opravdu různě. Děkuji. Děkuji paní Holmajer za koordinátory. Tak, pan Kirchhoff. vlastně již e, mý e, kolegové všechno řekli, ale mám dvě otázky. První se týká hotspotů. To je důležitá otázka registrace a zpracovávání žádostí o azyl my eh, dost dobře nevíme, kde jsou tyto hotspoty. Rádi bychom se o nich něco eh, blíže dozvěděli. A potom ještě druhá otázka. Podle nejnovějšího vývoje existuje provizorní mechanismus, specifický mechanismus a také eh, jsme obdrželi údaje o číslech. Rádi bychom věděli od komise, co se stane, když některé země nebudou chtět se zúčastnit toho stálého ani toho mimořádného mechanismu. Děkuji. A nyní pan Al. Halo, děkuji. Pane předsedo, budu hovořit finsky. Mám otázku, která se týká bezpečných zemí původu a jejich definice jistě dohodneme se na společném přístupu ohledně bezpečných eh, zemí eh, původu a také co se týče eh, osob přicházejících z Iráku a ze Somálska. Je to velice různý původ. Některé členské státy se domnívají, že určité oblasti Somálska a Iráku jsou dostatečně bezpečné, aby nepřijímali žadatele o azyl z těchto zemí. Obecně, když žádají tyto lidé o mezinárodní ochranu, oni cestují přes eh, Německo, Dánsko, Švédsko do Finska, i když by se měli nechat zaregistrovat v první bezpečné zemi podle ustanovení. je to nepřetržitý proud žadatelů o azyl a to ohrožuje tedy šenkenský systém. Členské státy jsou nuceny posilovat kontroly na vnějších hranicích, aby kontrolovali tyto pohyby. A nakonec mám na seznamu pana Tiprihema, ale paní eh, Holmajer tady nebyla, když vystupovali koordinátoři. Všichni ostatní budou moci vystoupit v té další sekci naší diskuze. Pokud můžete akceptovat tento návrh, takže konečným řečníkem bude pane Dupré Gerard. Máte slovo. Eh, merci, président. Děkuji vám, pane předsedo. Já navážu na to, co už uvedla Cecilia. A s tím já plně souhlasím. Za prvé bych chtěla říci, že jsem slyšela, že eh, Dublin je mrtev. A že je to tedy trvalé ehm, opatření, které nefunguje. Tu 40 osob, které se dostanou do určitého členského státu a chtějí být někam rekolekolizovány. To znamená, že 60 chce zůstat v tom státě, který je přijme. Například, kdyby zítra přišlo 200 tisíc eh, kandidátů, Eh, na eh, žadatele o azyl do Itálie, tak by 60% tam chtělo zůstat. Eh, ano, takhle to zní. Solidarita je solidarita a stavuje se těm 40%. Víte, je zapotřebí, abychom měli jasno, Eh, ve, eh, v těchto věcech. V některých státech si ale členské státy tedy přijímají eh, méně uprchlíků. Mám tedy otázku na komisi. Lidé, kteří nemohou být relokalizováni, když nepatří k nějakému členskému, když nepatří k nějaké státní příslušnosti. A pak přes 75 těchto osob je je chápáno jako tedy bez státní eh, příslušnosti. Potom eh, ten systém bezpečných zemí. Já s tím nemám problém eh, povětšinou, ale v jednom případě ano, to je Turecko. Podíváte-li se na čísla, ten počet žádostí, které získávají tedy um, řík, získávají pozitivní reakci, tak je to v západním e, Balkánu. Ale podívejte se, že ta čísla, e, která jsou pro západní Balkán, je pár procent, zatímco to je kolem 23 procent pro Turecko. E, dobře, tuto zemi vede megaloman, který vede válku proti části své populace, protože chce mít absolutní většinu. A připadá mi tedy neuvěřitelné, že by tímto způsobem mohla fungovat bezpečná země. A potom se jedná o přesídlení osob a relokaci osob. Jaké dokumenty dostanou tyto eh, osoby, které eh, budou nějakým způsobem relokalizovány nebo eh, přesidlovány, budou mít nějaké transitní výzum nebo mm, jaký dokument k tomu budou mít? Potom to je celá řada dalších Eh, místech, která jsou nesmírně důležitá a budeme mít určitě nepochybně příležitost to o tom diskutovat do detailu, protože to je zapotřebí. Eh, jedná se například o aktiv přenesené pravomoci a bude to vyžadovat eh, opravdu hodně práce při výkonu těchto rozhodnutí. Děkuji, paní Holmajer. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, prvé řadě bych se chtěla vyjádřit k relokačnímu mechanismu a ráda bych položila některé otázky komisi. Mezi členskými státy se také vede diskuze o tom, jak nějaký stát, z něhož uprchlíci se mají relokovat do jiného státu, kolik musí tyto státy prokázat, jakou mají vlastní kapacitu, protože jinak eh, ty nesrovnalosti mezi členskými státy se jenom posílí mezi těmi, co eh, přebírají další a mezi těmi, které je redistribují. To je diskuze, kterou si musíme uvědomit, pokud ty nepokoje mezi členskými státy se nemají prohlubovat. A za druhé otázka, eh, když je tu sekundární eh, cestování osob. Eh, to vede k tomu, že uprchlík se třeba nedostane do oblíbeného státu destinace, do jiného členského státu. Jak chce vystupovat Evropská komise, aby umožnila okamžité vycestov, zabránila okamžitému vycestování do jiného státu, protože jinak celý relokační systém nemá smysl smysl, když druhého dne eh, dotyčná osoba zase odcestuje. A Potom také diskutujeme zejména o osobách, které žádají o azyl. V některých členských státech, je to zejména Švédsko a Německo, existuje jedna třetina těch, kteří vůbec nepožádají o azyl. Měli bychom hovořit i o této otázce, i o politice, jak eh, zařídit řádné navracení těch, kteří k nám přicházejí kteří k nám přicházejí touto cestou, ale nejsou osobně ohroženi a také nežádají o azyl a ani nemají žádné přání požádat o azyl, protože také odmítají nechat se registrovat a vysloveně říkají, že se nechtějí chtějí ucházet o azyl a e, že mají zájem o jiný členský stát. Takže e, jde o ty, kteří opravdu nehodlají požádat o azyl. K otázce bezpečných eh, zemí, jako je Turecko, eh, provedla komise podrobnou analýzu těch 24%, alespoň pokud eh, vím eh, na základě čísel, které znám z Německa, tak se poskytuje subsidiární ochrana, protože eh, tyto osoby pocházejí z pohraničních oblastí Turecka vůči Syrii A chtěla bych vědět, zda byly důkladně analyzovány tyto počty vzhledem k Turecku, abychom zjistili, v čem spočívají problémy, abychom s partnerskou zemí o tom také diskutovali abychom eh, vznesli také otázku boje proti eh, kurdskému obyvatelstvu eh, vůči těm vojenským aktivitám. To bude třeba řešit také v rámci jednání s Tureckem. Pane Stevens? Paní Stevens, děkuji. Eh, milí kolegové, milé kolegyně, vím, že možná budu opakovat, co zde již zaznělo, ale chtěla bych k tomu přece jenom ještě něco doplnit. Relokační mechanismus nepostačuje. A jak to vypadá s obranou vnějších hranic? Jsou tu různá národní politická řešení a jsou tu osoby, které již eh, získaly azyl v minulosti a my k tomu vůbec nepřihlížíme. Proč nemáme dostatečné ambice, protože v důsledku relokačního mechanismu sem přijde více osob, ale všechno to nej- není vůbec proporční. A ty e, proudy přílivu, e, které již existují, nejsou e, vůbec zohledňovány. Nedochází k také k efektivnímu uplatňování pravitel azylového a šengenského aky. A dále otázka navracení, otázka solidarity s Itálií, Řeckem a Maďarskem tomu všemu nevěnujeme dostatečnou pozornost. Vytvoření hotspotů, Frontex, to má eh, nastoupit eh, na místě těch členských států, které se do toho nechtějí zapojit. A teď se to má zlepšit. Potřebujeme více Evropy, ale neuplatňujeme stávající eh, pravidla. Já máme přijmout tedy systém, který je v souladu s prohlášením Evropské rady. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě eh, bych chtěla velice uvítat eh, návrh Evropské komise o vytvoření permanentního relokačního mechanismu. Potřebujeme ho co nejdříve a bude předmětem spolurozhodování. Na komisi mám také celou řadu otázek. Jak se díváte na rozdělení odpovědností mezi členskými státy, které relokují a které přijímají osoby? Kdo bude opravdu rozhodovat o tom, eh, kolik lidí a kam kdo učiní to konečné rozhodnutí, jak to bude fungovat v praxi, tak eh, vzhledem k tomu, že je to velký počet eh, lidí, kteří sem teď přicházejí. Další otázka se týká dětí. Eh, myslíme také na prioritu, kterou budeme věnovat dětem a doprovodným osobám v rámci tohoto mechanismu. Dále navrhujete, aby to bylo v rámci aktů v přenesené pravomoci. Můžete to blíže vysvětlit, v jakých situacích, za jakých kritérií, kdy se budete domnívat, že je třeba aktivovat tento mechanismus. A další otázka, obdobně jak již o tom hovořila Monika, co se stane, když jedna osoba bude relokována do členského státu, platí relokace pouze pro ten daný členský stát, může se volně pohybovat v šengenském prostoru. Z minulosti víme, že některé členské státy jsou atraktivnější než ostatní. Když bude realizována relokace do jednoho státu, po dvou dnech skončí co se v jiném státu, takže eh, zatím eh, bude padat účinnost tohoto mechanismu. Dále otázka svobodné volby dotyčných osob. Potřebujeme skutečný relokační mechanismus. Eh, další otázka k bezpečným zemím. Proč navrhuje komise povinný eh, relokační systém a ne systém přesídlení, protože to je bezpečná a legální dálnice dovnitř. Je třeba otevřít více legálních cest eh, pro příchod proč eh, se mají ty osoby pouštět do rizik na cestě a překonávání vnějších hranic. Evropská unie eh, brání své hranice, to je mi eh, záhadou. Já bych potřebovala vysvětlení nyní k třetím zemím. Já také vítám a myslím, že kolegové se již o tom zmiňovali. A myslím si, že je to zvláštní. Komise se naprosto jasně vyjádřila o tom, že eh, to má být, nemá být o, posusování posuzování jednotlivců. Tý, Eh, eh, a to má být individuální posuzování. Lidé by neměli být hromadně posílání zpátky do Turecka, pokud to správně chápu. A pokud jsou nějaké členské státy, které mají již svůj vlastní seznam, který se odlišuje od seznamu, který právě komise navrhuje, jak to sloučit, jak to bude eh, v praxi fungovat. A další otázka, země jako Gambie, Pákistán, ještě další země, z nich přichází velký počet lidí a jsou to ekonomičtí migranti. Nejedná se o uprchlíky, jistě každý má právo zažádat o azyl bude komise omezovat seznam bezpečných e, zemí e, e, jenom na kandidátské země nebo se zaměří i na ty země, odkud přichází spíše ekonomičtí migranti a neuprchlíci. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Celá řada věcí už totiž byla vyřčena řečníky. Sdílím návrhy z tohoto druhého migračního balíčku, které jsou předmětem návrhu komise a já doufám, že rada ehm, se tímto také bude řídit. Bylo by to významným krokem vpřed, zejména ve chvíli, kdy se objevují tedy hm, možná pravidla pro uh, trvalou relokaci a není to úplně vyvážený návrh. Například bychom se mohli podívat na tu nezaměstnanost do 10%, která by ještě mohla být e, zvýšena. No, podívejme se tedy na bezpečné země. Bylo řečeno, že u seznamu bezpečných zemí je to tak, že když žadatel o azyl je občanem z jedněch je občanem ze státu, který na tomto seznamu, tak bude také projednán jeho případ, jaké tedy výhody jsou v úvozovkách eh, v té eh, rychlosti zpracování žádosti o azyl. A co se mm, Jakým způsobem tedy bude prováděn ten zrychlený proces? Také chci eh, hovořit o repatriaci v případě těch, kdo nemají nárok eh, na mezinárodní ochranu nebo, o, nebo na azyl. V roce 2013 to je všem jasné, co se stalo. Méně než 40 těch, kteří měli být repatriováni, repatriováno a já si myslím, že Evropa a Evropská e, komise e, musí samozřejmě v tomto dělat mnohem víc, protože musíme rozlišit žadatele o azyl a uprchlíky od těch, kdo jsou výhradně ekonomickými migranty. Děkuji a na závěr budou hovořit dva zpravodajové o komplexním přístupu já se chci zpravodajů zeptat, zdali chtějí hovořit nyní anebo na závěr. Takže dva, dal, dvě další témata budou podstatně kratší. Chcete hovořit nyní anebo na závěr té diskuse? Takže jak si to představujete? Ano, budu hovořit nyní. Paní Mecilva. Děkuji vám, eh, pane eh, předsedo. Já m, mm, budu hovořit pár minut a bohužel to možná nebudu na konci. Eh, chci říct, že je dobře, že o tom nediskutujeme, diskutujeme, protože několik hodin před eh, zasedáním ministrů vnitra je dobré o tom diskutovat. A my se zabýváme návrhy které byly předloženy v rámci spolurozhodování, neboli parlament má stejnou váhu jako rada. A to je dobré. Měli bychom si uchovat naše vůči postavení v této věci a odpoledne pravděpodobně budeme vědět více. Doufám, že to nebude jen opakování pozic ze strany členských států, na samitu. Relokace by měla mít jasná kritéria, s tím souhlasím, abychom nakonec neměli takový mechanismus, který bude disproporční eh, vůči určité eh, zemi. Eh, především bych ale chtěla říci, že mm, relokační mechanismus by měl být přijat, protože Nemůžeme v tomto případě použít dočasnou ochranu kvůli právním překážkám Evropské komise a tak doufám, že budeme mít mechanismus, který bude fungovat. Co se týče individuálních preferencí žadatelů, mnoho kolegů říkalo, že nesouhlasí a, a preference migrantů by měly být podle jiných eh, zhodnoceny, by s tím souhlasíme. A v tom usnesení, které jsme odhlasovali před několika týdnů, jsme to uvedli, ale je také pravda, že mm, tyto osoby potřebují následně integraci. Měly by být tedy ústředním bodem našeho působení. Členské státy by se však neměly schovávat zatímto jako za výmluvou, proč nepřijímat eh, tyto osoby. A neměli by říkat, k nám nikdo nechce, protože my jim neposkytujeme takový azyl, který by byl vhodný pro ně. E, takže tady bych e, potřeba trochu více tlaku e, vynaložit. Naše politická skupina vždy žádala o to, abychom měli jasno ohledně bezpečných zemí. Když se podíváme na zprávy EASY, tak je velice jasné, že tu jsou různé situace v členských státech. Jak jednotlivé členské státy na základě svých vztahů chápou třetí státy, do kterých zemí tedy mohou posílat zpět tyto žadatele či nikoli. A pokud tu bude více tlaku na tyto země původu, a tito eh, žadatelé pak nebudou mít ochranu, co budeme dělat? Paní Kiangi. Děkuji, pane eh, předseda. Chci, já bych raději hovořila až na závěr celé diskuze po těch dvou dalších sekcích. No, Děkuji a nyní tedy přejdeme k odpovědím komise, která bude reagovat na příslušné otázky. Děkuji, pane předsedo bylo položeno asi 80 otázek komisi. Byl, nebylo to 80 individuálních otázek, ale určitě to bylo hodně témat. Já bych chtěl reagovat na mnoho otázek. Jedná se však o dva legislativní návrhy a také jednotlivými detaily se budeme ještě také zabývat mohu také zmínit to, že někteří poslanci měli detailní otázky, takže možná byste také některé odpovědi měli formulovat písemně. Ano? Já se pokusím vyjadřit ke většině otázek nyní a také na některé budu reagovat bilaterálně. A není otázka týkající se hotspotu. Mám ehm, je jasné, že také potřebujeme eh, podporu agentur, to znamená EASA a Europolu, na podporu členských států tak, aby relokační mechanismus fungoval. A to je to, co v současné době děláme v Itálii a v Řecku. Tam rozmístujeme pracovníky a máme také v Katánii jeden úřad, to se, ten se zabývá relokačním mechanismem v Itálii a druhý hotspot, druhý je tedy v Pireu v Řecku, kde rozmístujeme e, pracovníky tak, aby se snímali otisky prstů a žadatelům a také, aby se vyřizovaly žádosti a registrovali se tito lidé. Pokud se týče Dublinu, tak zdali je Dublin mrtvý či ne. To je filozofická otázka, ale ve skutečnosti dublinský systém mrtvý není. My se snažíme aktualizovat Dublin a také vyzbrojit ho novým krizovým mechanismem. My se snažíme zlepšit Dublin tak, aby lépe fungoval. Ale princip možnosti navracení lidí do zemí, tam, kde vstoupili do eh, v těch zemích, kde vstoupili do EU, to je systém, který by měl fungovat a my se snažíme těmto zemím pomoci. A proč? Azyl, žadatelé o azyl nemají právo si vybrat zemi, kam chtějí jít. Oni utíkají, protože je ohrožen jejich život. Ale jestliže jsem žadatelem o azyl, tak si nemohu vybrat, že půjdu do Švédska nebo do Německa a to je význam relokačního návrhu. A to je také velice důležitá záležitost v souvislosti s druhotnou migrací. Je, jestliže bude druhotná migrace, tak nebude fungovat ani relokační systém, ani Dublin. My musíme zabezpečit, aby e, druhotná migrace byla co nejomezenější. Co to také znamená? z hlediska preferencí a priorit. Některé členské státy říkají, že asilanti mají právo si vybrat zemi, kam chtějí. Ne, to není pravda, protože pak uvidíte, že všichni pojedou do Německa a do Švédska. A to není to, co není správná a spravedlivá odpověď na tuto otázku. My chceme brát v potaz preference těchto lidí v souvislosti s určitými kritérii. Jestliže oni hovoří například německy, pak mohou jít do Německa. Takže je tady určité jazykové vybavení, ale potom je tady také například profese, podle které bychom mohli postupovat. Ale eh, žadatelé o azyl nemají právo odejít, odcházet do příslušné země a také tito lidé mohou být e, relokováni do jiných zemí společně s EASem, ale tito e, uprchlíci nemají právo na to odejít do země svých snů. A za druhé, jestliže osoba je relokována do Polska a za dva dny je zase v Německu, potom německé úřady mají právo tuto osobu poslat zpět do Polska. A pokud se týče osobních práv na volný pohyb, osoba bude mít právo cestovat v rámci šengenského prostoru, ale nemá právo e, se usadit v jiném členském státě minimálně na pět let. Takže stejně tak normální žadatel o azyl se může pohybovat po Schengenu, ale nemá právo se usídlit v jiném členském státu minimálně na období pěti let. A pokud se týče role azylového úřadu, tento úřad EASO má pouze poradní roli. E, oni budou pomáhat také členským státům vyřizovat žádosti o azyl, ale také členským státům eh, stanovovat profily žadatelů, budou se účastnit interview a tak dále, ale EASO nebude nahrazovat azylové služby v jednotlivých členských státech, pokud bude příliš tlak. A to souvisí s tím, že EASO má 80 lidí. My ne můžeme po nich příliš mnoho šít, protože například migrační úřad v Německu bude mít 2000 lidí. Pokud eh, tento výbor bude souhlasit s navýšením počtu zaměstnanců v EASu na 2000 lidí, tak s 80 lidmi, lidmi my nemůžeme dělat žádné zázraky. My musíme být rozumní, jestliže se obrátíme na EASO či na Frontex, aby také řešili asilovou krizi. Pokud se týče bezpečných zemí původu. Seznam, který předkládáme, také e, je založen na kodaňských kritériích, ale e, kodaňská kritéria e, nejsou formulována a definována v souvislosti s těmito zeměmi. My tady o kodeňských kritériích hovoříme pouze v souvislosti s kandidátskými zeměmi, která které z velké části kodaňská kritéria plní a potom se na tento seznam tyto země dostaly. Ale tento seznam není vyčerpávající, tak jak to také je v příloze tohoto návrhu, my se budeme zabývat také dalšími zeměmi, včetně afrických zemí, tak, aby na tomto seznamu bylo více zemí. Ale za tímto účelem musíme dobře zanalizovat situaci v této příslušné zemi. Takže například se tam může dostat i Gambie, ale my potřebujeme nejdříve analyzovat eh, situaci v analýze z hlediska lidských práv zpráv a tak dále, ale my v současné době data nemáme. My také proces na západním Balkáně stále monitorujeme v souvislosti také s asociačním procesem, to je kapitola 24. A to je například eh, právní stát a tak dále. Takže EASO také v této souvislosti vypracovává zprávy o západním Balkáně a proto jsme do, mohli země západního Balkánu dát na tento seznam. Tento seznam však eh, nevylučuje že některé země mohou být vyňaty, ale tento seznam nám umožňuje postupovat s rychleným řízením. Žadatel o azyl může vždy předložit důkazy, že v jeho případě například eh, pro něj by Turecko nebylo bezpečnou zemí. Takže my musíme hovořit otevřeně. Jestliže Kurd bude žádat o azyl v EU, a řekne, že se necítí bezpečně v Turecku, pak má také právo dostat azyl v Evropě, jestliže toto může prokázat. To znamená, že to nepředjímá, že lidé azyl dostanou a také budou, eh, dostanou ochranu, ale mohou projít zrychleným řízením, tak aby se azylové orgány mohly zaměřit na složitější případy. A eh, často se hovořilo o společenství Romů. Podíváte-li se na eh, míru uznávání eh, těchto příslušníků pak eh, jejich úroveň uznávání, přiznávání azylu je velice nízká, protože například životní podmínky nejsou zde žádnou eh, jim kritériem, protože eh, pak byste mohli dát azyl velké většině lidí z celého světa, ale jestliže by byli pronásledováni, pak je to něco jiného. A pokud se týče seznamu, jestliže bychom jeden, eh, jednu země, zemi vyjmuli, zdali to má také vliv na národní seznam. Jestliže se dostane země na evropský seznam, pak Eh, vlastně se to týká všech zemí v Evropě. Ale také máme národní seznam, protože v jednotlivých členských zemích mohou být různé toky migrantů a jestliže přijdou lidé z Bangladeše a obrátí se o azyl na jeden příslušný členský stát a ne na jiný členský stát, tak by se mohl tento stát také dostat na tento seznam, ale my se domníváme, že takový to seznam zatím na evropské úrovni nepotřebujeme. Já bych se ještě podíval na své poznámky, na to, zdali jsem něco nezapomněl. Pokud se týče 75%, o tom hovořil pan Debre. co to znamená těch 75%? V současné době podíváte-li se na země, které jsou nad 75%, je to Eritrea, Sýrie a Irák, jsou to tedy tři země. Takže uvidíme, až bude návrh eh, schválen, které země budou za rok nad 75%. To mohou být oddílné, rozdílné země. Proč jsme stanovili práh 75%? My chceme eh, zabránit dalšímu pohybu lidí v rámci EU, kter, lidí, které nepotřebují mezinárodní ochranu. A proč? Protože bude pak docházet velice k rozhodnutí o navracení například žadatelé o azyl ze zemí, kde nedochází k velkému přiznávání azylu a jestliže posléze například přejdou žadatelé z Itálie nebo Řecka do eh, Polska a polské E, orgány potom je budou muset navrátě, navracet a my budeme muset opravdu věnovat hodně energie na relokační politiku a na návrat. A my e, se chceme zaměřit na hotspot, kde by se měly projednávat především případy lidí, kteří nemají právo na azyl v Evropě. My se chceme zaměřit na lidi, kteří potřebují mezinárodní ochrany a jde tedy o to, aby především tito žadatelé nebyli navraceni. My se chceme zaměřit na osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Jako tam hovořila paní Koraca Bild, proč tedy nemít eh, stálý přesidlovací systém? To myslím, že je velice dobrá otázka. Pokud jste poslouchala pana Junkera, když hovořil o stavu EU, hovořil také o tom, že chceme na příští rok už také připravovat takový to trvalý systém, abychom měli eh, jak trvalý eh, mechanismus pro přesidlování, tak trvalý mechanismus pro relokaci. A i proto, abychom měli také jasné právní cesty, jak se dostat eh, do Evropy. Jak bude relokace fungovat v praxi? Na to byla celá řada dotazů. Právě tím se zabýváme v tom relokačním mechanismu, který připravujeme. Dnes se setkáme se všemi členskými státy SEASO a budeme diskutovat o praktických záležitostech provádění tohoto mechanismu. Takže to je celý složitý systém, který budeme dlouho vysvětlovat, dlouho o budeme hovořit. Od 1. října budeme mít první další zasedání eh, Itálie, Řecko eh, s pomocí agentur kterou v úvahu profil eh, těch žadatelů. Je zapotřebí identifikovat, koho bude třeba relokovat. Členské státy posílají své kvóty ty kvóty musí plnit tedy určitý počet do, řekněme, do dvou let. Takže Finsko například 2000 e, osob, 500 další měsíc a dalších 500 v následujícím roce. Takže to je zapotřebí e, řešit takto předem, připravovat se na to a e, musím být schopni definovat takové skupiny osob, které následně budou relokovány, bude probíhat bezpečnostní kontrola, abychom měli jasnou představu o úrovni eh, bezpečnosti, aby tedy prošli to prověrkou. Eh, to budou provádět ty orgány, které jsou zodpovědné za relokaci eh, s pomocí AOM budeme provádět přepravu těchto osob. To tedy bylo velice stručně, jak bude fungovat relogace. Jak jsem uvedl, teď se e, zabýváme e, těmi prvními prvky, uvidíme, jak budou fungovat e, ve skutečnosti. Nejdříve začínáme eh, s 32 tisíci, pak se budeme zabývat 120 tisíci. A důležité je, abychom měli tyto dočasné relokační mechanismy eh, rozběhnuté a následně eh, připravíme trvalý relokační mechanismus. Jak bylo také zdůrazněno mnoha poslanci, potřebujeme trvalý mechanismus, nepracovat po každé jen ad hoc. Zaznělo několik otázek, jak se spouští krizový mechanismus. Myslím, že je to jasně v tom textu definováno. Jsme otevření, ale e, dalšímu zlepšení definice krize musí být takových rozměrů, aby kladla nesmírný tlak i na dobře připravený asilový systém, který funguje. A já chci zdůraznit ehm, k tomu, co říkala paní Mecola, že ta definice hovoří o tom, že je eh, třeba brát v úvahu i rozměr členských států. Není to tedy kritérium chápané jen pro celou EU, ale bere v úvahu i tlak na jednotlivé členské státy, včetně velikosti daného členského státu. Co se týče distribučního klíče a kritérií, eh, nezabýváme se tedy velikostí země, ale populací a počtem na hlavu, na obyvatele. Ale samozřejmě jsme ochotní ještě dále zlepšit ten distribuční klíč a prodiskutovat to s Evropským parlamentem a e, dále tedy e, definovat ty e, jednotlivé aspekty distribučních klíčů. Tady myslím, že bych mohl své vystoupení ukončit. Pokud někdo z poslanců má pocit, že by ještě potřeboval detailnější odpovědět, možná by se mohlo následně otázat písemně. Eh, pokud tedy, vážené poslankyně a poslanci, eh, máte pocit, že jste neměli na to detailní odpověď, tak můžete následně zareagovat. Ještě, ještě pokud mohu já jenom vteřinku ohledně transferu z jednoho členského státu do druhého, to je jako u Dublinu. Používá se systém lese, pase, tedy propustky. Eh, máme takové propustky, které jsou začleněny jako opatření do dublinského nařízení. Děkuji. Takže vás čeká dosti práce při odpovídání všech našich dotazů v tomto rozsáhlém programu. Eh, eh, pane Mišle, jsme velice rádi, že jste přišel a že teď se můžeme věnovat další části a e, to se konkrétně týká um, příručky ohledně vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných řízení do přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. Já se omlouvám, že mluvím e, dlouho. Kolegové, kdo jste tu nebyli na začátku, rád bych ještě připomněl, jak jsme strukturovali tu diskuzi. Máme ji rozdělenou do tří částí. Vím, že někteří kolegové tady nebyli. Tak prosím, pane Mišle, máte slovo. První se vztahuje ke sdělení Komise o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější asilovou krizí. Zaznamenali jsme, že veřejné orgány pod velkým tlakem, vzhledem k těm migračním tlakům, často potřebovaly posílit eh, svou eh, recepční kapacitu, aby měli přístřeší pro tyto žadatele, museli vyjednovat, eh, vyjednávat nové kontrakty pro zdravotní péči, pro poskytování potravin a tak dále. A chtěli jsme napomáhat při zadávání těchto veřejných zakázek. Takže e, my jako komise pouze poukazujeme na současná pravidla ohledně zakázek v souvislosti s podobnými službami, tak aby byly vyřízeny e, rychle a hladce. Nedávno e, přijatá směrnice o veřejných zakázkách poskytuje patřičnou flexibilitu a toto sdělení má za účel pomáhat samozprávě v členských státech, aby mohly poskytovat tyto služby. To je tedy ten první bod. Druhý bod se týká navracení. V balíčku byl přijat akční plán o navracení společně e, s příručkou o navracení. Důvěryhodnost asilového systému e, je spochybňována, e, protože když vezmeme to procento uznávaných žádostí a potom navracení, tak, tak vidíme, že tu je mnoho ekonomických migrantů, kteří se pokusí získat azyl, nevyjde to ale vědí, že šance, že dojde k navrácení, je nízká. Znamená to, že 40 eh, neregulárních migrantů, kterým bylo přikázeno opustit EU, skutečně vodilo. Takže 60 osob, eh, které získali eh, rozhodnutí o tom, že mají opustit EU, se opustilo EU. Eh, to se může vztahovat tedy k ekonomickým migrantům, kteří to prostě jen vyzkoušeli, protože vidí, že ta eh, na, mm, politika navracení není příliš efektivní. Je to problematická věc, velice složitá. Někdo třeba nemá dost mm, zdrojů, ale mm, ono je velice těžké eh, navracet osoby do zemí, které nejsou dostatečně spolupracující. Takže my chceme poví, eh, posílit efektivitu v navracení irregulárních migrantů a za druhé, abychom posílili spolupráci eh, eh, rádně si u transitních zemí a zemí původu. Potřebujeme jejich lepší spolupráci. Všechny tyto akce, které navrhujeme za tyto činnosti, jsou plně v souladu s mezinárodními úmluvami, Evropskou Eh, mm, všemi základními svobodami, eh, evropskými pravidly, lidskými právy a eh, pravidly OSN. Je tu ještě prostor, mm, ve kterém se můžeme zlepšovat, abychom dosáhli lepšího procenta navracení těchto osob. Z legislativní stránky mohu říct, že do konce roku přijdeme se změnou o nařízení u Frontexu, abychom mohli prosazovat mandát Frontexu, včetně navracení. Navrhujeme tam eh, vytvoření úřadu pro navracení v rámci eh, Frontexu, abychom tedy posílili navracení a také některé legislativní změny v šengenském eh, informačním systému, abychom mohli začlenit povinnost, jakmile dojde tedy k rozhodnutí o návratu, tak je zapotřebí, aby o tom věděli všechny členské státy, aby toto bylo v tom informačním systému, protože když eh, má dojít eh, k navrácení jedné osoby z jednoho členského státu, ona se pak obrátí na jiný členský stát, tak ten druhý členský stát musí mít šanci vidět, že už ho jeden členský stát eh, přikázal navrátit do země původu. Také musíme navýšit rozpočet a počet zaměstnanců Frontexu aby mohli se vypořádat s objemem těchto eh, operací souvisící s návratem eh, neúspěšných žadatelů. A o tom musí rozděl, rozhodovat ještě také rada. Z vnější strany ohledně té radmisní strany chceme posílit spolupráci zejména s africkými zeměmi, tedy zeměmi původu, eh, z článku 13 dohody Kotonu, což je dobrý základ pro um, operace uh, zaměřená na návrat neúspěšných žadatelů a eh, chceme takto napomáhat tedy readmisi u těchto osob. Když hovoříme o třetích zemích, musíme také zajistit, že ty osoby, eh, které budou navráceny, budou správně integrovány, a to vyžaduje určité financování pro ty jadrnostní projekty, včetně e, rozhodnutí po samitu ve Valetě. A pak tu je tedy příručka pro navracení osob. To je další téma, které souvisí e, se sdělením komise. Tato příručka je takovým manuálem pro členské státy, jak provádět eh, navracecí úkony. Eh, jedná se tedy o spolupráci migračních orgánů, orgánů ostrahy, hranic, policie, eh, orgány, které se zabývají monitorováním nebo zprávou těch různých záchytných zařízení. Je to něco podobného, jako je šengenská příručka pro ochranu hranic. Eh, je to tedy taková příručka hm, pro patřičné zodpovědné orgány, jak se vypořádat s těmito praktickými úkoly. Není to nějaký nový legislativní akt, jedná se spíše o prováděcí dokument, eh, aby eh, kompetentní orgány věděly, jak se zachovat u konkrétních případů v každodenní praxi. Tato příučka byla vyvinuta za posledních pět let na základě kontaktního výboru, který nám poskytl celou řadu důležitých informací a sekretariát Evropského parlamentu také už se spolupracoval. Takže to je to, co se týče návratu. Potom Svěřenecký fond pro Afriku otázka vnějších hranic šengenského prostoru. E, paní Mogherini byla ve výboru DROA, e, LIBE a AFETu e, v září, 13. září a hovořila o prioritách souvisejících s migrací. Jak víte, rozvíjíme, předkládáme tedy pro summit ve Valetě 11. 12. listopadu balíček finančních prostředků pro takovýto svěřenecký fond – ta obálka by měla 1,8 miliard eur a má se vypořádat s projekty, které souvisejí s migrací. Také mm, žádáme členské státy, aby e, se zúčastnili a přispívali do tohoto svěřeneckého fondu. Jedná se o projekty, které tedy souvisejí s migrací, jak už jsem se zmínil. Eh, jejich cílem je integrace migrantů, se, zaměřuje se na různé postupy, také na migrační kapacity, tedy v, v, Evropě, eh, v Africe, eh, na mm, pomoc lidem, kteří se zabývají otázkou uprchlíků v Africe a pracují tam pro migranty, poskytují asistenci. 6 až 10, to myslím, že bylo všechno v těchto bodech. Děkuji. Ehm, v této části, která se netýká legislativních dokumentů, kolegové, prosím, řečnická doba je jen dvě minuty, dodržujte ji, aby mohlo přijít předsednictví v 11.30. A s nimi pak musíme diskutovat a rádi bychom začali včas. Jako první budou teď hovořit koordinátoři, jako první paní Holmajer. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve bych chtěla velice srdečně poděkovat komisi za velice přesný a stručný přehled tak jak je jenom možné věci prezentovat. Za prvé si myslím, že je to velice pozitivní, že máme k tématu navracení také nelegislativní doklady, o tom jistě budeme diskutovat. A na druhé straně jsou tu respektována lidská práva i práva jednotlivců a na druhé straně je také jasné, že někdo, kdo nemá právo se trvávat v členském státe, musí v budoucnu počítat eh, s návratem. A když nebude provedeno navracení, i když vlastně by mělo být uskutečněno, pak je to faktor, který stěžuje zejména přijímání těch, kteří trvávají v členských státech, jsou uznáváni jako uprchlíci a vzhledem k tomu velkému počtu to představuje eh, vysoké náklady na integraci. Eh, je třeba zabezpečit také eh, lékařskou péči, budou to opravdu velké náklady, které můžeme očekávat. Měla bych otázku k šengenskému systému. Co se konkrétně plánuje a k otázce navracetí bych se chtěla zeptat, do jaké míry přemýšlí Evropská komise o e, navracení v nadcházejících týdnech nebo měsících, abychom si udělali určitý přehled, e, jak se do toho zapojí Evropská komise, tedy EU. E Hovořil jste o navýšení personálu pro agenturu Frontex. Dříve se e, také e, jste se zmiňoval o EASu a Europolu kde je třeba navýšit jejich personál, když mají pomáhat při řádném navracení. Mohli byste nám říci řádově, o kolik chcete personál těchto agentur navýšit? Děkuji. Paní Sepu, eh, dále za koordináty děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat za stručnou a souhnou zprávu komise. Co se týče zadávání veřejných zakázek, o tom eh, nechci hovořit. Myslím, že je třeba usilovat o zjednodušení řízení a udělat vše, co je nutné. V otázce navracení osob si musíme uvědomit, že k němu vždy nedochází z různých důvodů. Některé členské státy to nepokládaly v minulosti za tak důležité, protože počty osob nebyly tak vysoké. Je ale také celá řada příležitostí případů, kdy z humanitárních a praktických důvodů navracení nebylo možné. K tomu musíme také přihlížet. A v této souvislosti mám otázku k té příručce pro navracení. Občané se na mě obrátili s obavami. Obávají se, že navracení bude prosazováno veškerými prostředky, i násilnými prostředky je třeba se na to podívat, tak k tomu tak to dochází a jak k tomu budeme přistupovat. Externí akční a svěřenecký fond. Chtěla bych připomenout, že ta chaotická situace, která v současnosti vládne v Evropě, rozhodně nesouvisí s absolutními počty osob, ale souvisí s tím, že evropské státy nekonají a jeden příklad je takový, že e, UNHCR sice dostali příslip, že získají podporu poru uprchlíckých táborů. Tyto prostředky ale nebyly vyplaceny, pokud ano, tak v nízké výši. A já si tedy kladu otázku, povede to opravdu k tomu, že lidé kteří na základě nouze, ztráty perspektivy a na základě chudoby opouštějí svou e, zem a dostanou nabídku, aby v zemi zůstali, anebo e, také ve výboru DV zazněl dotaz, použijí se tyto prostředky pro vytvoření pohraničních kontrol v těchto zemích? Myslím, že to by eh, moc nepomohlo, protože tím neodstraníme, neodstraníme příčiny k útěku. Musíme to podrobit další uh, otázce. Ano, posílení přesídlování v budoucnosti. Ano, otázka hotspotů, to je důležité, že je to na pořadu jednání, ale přesto mám otázku, jestliže mezi evropskými členskými státy již není Existují různé postupy, různé způsoby, jak se azylové směrnice řeší, jak je možné, že v hotspotu se bude rozhodovat za všechny evropské státy a velice rychle, že se rozhodne, stojí přede mnou uprchlík nebo je to osoba, kterou pošlu zpátky, jaké budou konkrétní eh, rozhodovací postupy a neměli by být tyto rozhodovací postupy součástí azylového řízení? Myslím, že některé otázky jsou ještě nejasné. Děkuji. Bude se konat speciální slyšení věnované hotspotům během zítřejšího dne. Paní Wikstrom, prosím. Děkuji. budu hovořit švédsky. Vezměte si prosím všichni sluchátka. A stejně jako ostatní kolegyně a kolegové bych chtěla komisi poděkovat za prezentaci, za tento souhrn. Myslím, že to byla velice dobrá výměna názorů. Také jste dobře odpověděli na naše otázky, možná ne komplexně, ale alespoň tu mnohé zasnělo, takže máme velice dobrý pocit, že eh, je eh, možné k tomu nějak eh, přispět. Eh, Svěřenecký fond pro Afriku to zní velice důležitě. Stále říkáme, že bychom měli udělat něco v místě, abychom zabránili tomu, že se lidé vůbec na takovou cestu vydají. To je tedy vhodný okamžik, abychom převzali svou odpovědnost a abychom se zabývali situací tam jenom ty uprchlické tábory, kde eh, chybí naprosto základní zabezpečení, nejsou finanční prostředky a eh, je třeba něco udělat, aby v těchto táborech se mohlo tady s nimi pracovat. Tady neseme eh, velkou odpovědnost Anna Maria Koraca to e, e, řekla velice heslovitě, velice dobře. Měli bychom e, se zaměřit na otázku přesídlení, aby bylo možné těmto lidem dát nové životní šance novou možnost a je přímo skandální, že 15 Eh, členských států přijímají tyto osoby. 13 členských států eh, se tím nezabývá. Chtěla bych připomenout, že USA jsou eh, země, která přijímá nejvíce osob, 70%, a my v 28 členských státech přijímáme pouze 12% osob. To je tedy naprosto skandální, když si uvědomíme tato čísla ale velice si eh, vážíme této možnosti výměny názorů, šance, že můžeme eh, zdůraznit, co nám leží na srdci, čím se chceme dále zabývat a jménem své frakce bych chtěla poděkovat za konstruktivní dopoledne, za dobrou výměnu názoru. Děkuji dále Cornelia Ernst. Dobře, tedy později. Judith Sardent z Argentíny, tu také není Lora. Paní Meyer také ne. Благодаря, господин председател. Аз също ще говоря на български язик, затова ще... Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit eh, bulharsky. Vezměte si prosím eh, sluchátka. Mám dvě stručné otázky na komisi to eh, nařízení, které se týká agentury Frontex. Jakým směrem se to má upírat? Bude to tedy nová eh, agentura nebo úřad pro navracení, a, nebo mají členské státy posílit kontroly na vnějších hranicích Evropské unie? V tomto ohledu mám otázku na komisi. Co si myslíte o skutečnosti, že velmi mnoho členských států hodlá využít eh, své armády na ochranu hranic. A potom mám ještě druhou otázku. Všechno, co navrhujete, ty dokumenty, o kterých jsme diskutovali v uplynulých dvou dnech, se týká dočasného a permanentního relokačního mechanismu. Eh, co když to selže? Máte nějaký plán B? Děkuji a dále Peter, Peter Miller. Prosím, máte slovo. Já jsem se chtěl vyjádřit ke třetímu a čtvrtému bodu diskuse a ne, ne, ne, já jsem se chtěl vyjádřit tomu třetímu a čtvrtému bodu na programu, to byl relokační mechanismus a také k zemím bezpečného původu a to, to diskuse už je vlastně pase, ale můžete se vyjádřit. Takže velice stručně. Je velice důležité, abychom viděli dvě velké problémy, které se týkají seznamu bezpečných zemí a také, které se týkají relokačního mechanismu. Relokační mechanismus je pouze prvním krokem a potřebujeme konkrétní a účinný mechanismus integrace uprchlíků, tak abychom jim dali možnost nalézt nový život v EU. To je první věc. A druhá věc, je to, že jsem slyšel od komise, že budeme mít společný evropský seznam a národní seznam bezpečných zemí a já se nedomnívám, že to je dobrá cesta. V případě Maďarska a mnoho dalších zemí národní seznam bezpečných zemí bude vždy hračkou aktuálních politických zájmů a já se domnívám, že potřebujeme společný společný evropský seznam bezpečných zemí původu a také bezpečných zemí pro tranzit. Takže se domnívám, že potřebujeme eh, pouze evropský seznam. Děkuji vám a další je pan Tomáš Dechovský. Děkuji, Klode, za slovo. Eh, já bych eh, chtěl reagovat na to a možná trošku ještě navážu na Petra Niedermellera, tomu, co řekl. Eh, já moc krát děkuju v první řadě práci komisi. Opravdu při pročítání těch materiálů jsem měl radost, že se s takovou vervou do, toho, eh, do této problematiky obuli a přinesli konkrétní materiály, které, jsou, eh, které, jsou, které je možné diskutovat. K tomu seznamu bezpečných zemí já osobně souhlasím s těmi zeměma, které tady jsou, včetně Turecka. Osobně bych přidal ještě další země, například Sri Lanku, která mi tam dneska chybí, a další země jako Bangladeš Eh, je vidět, že ten, ten seznam těch bezpečných zemí musíme posuzovat individuálně. Pro mě třeba Egypt je bezpečná země, Tunisko je bezpečná země a další země, kde bychom měli vyjádřit, že z těchto zemí opravdu tito lidé budou ve zrychleném eh, řízení vracení. K té druhé věci navracení. Tady zareaguju na Moniku Holmajer, která už o tom hovořila Nestačí pouze těm lidem dát, eh, dát zamítnutí té žádosti o azyl, ale je potřeba vlastně toho člověka dopravit zpátky na místo. Řada lidí, kteří přicházejí především z afrických států, tak opravdu se dostanou do Evropy a my je musíme nějakou bezpečnou cestou vrátit zpátky. Jinak tito lidé se stávají obětí různých kriminálních skupin a jsou využívány na práci, často otrockou práci. Pokud bychom vrátili pouze do Líbie, tak se stane to, co jsme, co jsme viděli v těch uprchlických táborech v Sicílii, že tyto lidé jsou kontaktováni a brány na otrockou práci. A tomu bychom měli eh, zabránit. Proto tady bych eh, zdůraznil, aby opravdu komise využila své vnější vnější služby a snažila se domluvit s, se zeměmi v Africe na nějakém společném postupu, kam a za jakých podmínek ty lidé budou vráceny. Taky tady zdůraznuju, že eh, třeba v Nigerii je pašování poměrně tvrdý trestný čin, eh, poměrně tvrdě hodnocený trestný čin, za které jsou vysoké tresty. A v Nigerii eh, ty lidé ty tresty nedostávají. A poslední věc jsou pravidla lhuty. Tady bych měl jenom jednu technickou poznámku a pak Lode už skončím. Eh, u těch lhůt v případě použití elektronických prostředků by jsem se, eh, bych chtěl, aby se zkrátila ta doba na 30 dní. Mi přijde těch 40 dní poměrně dlouhá doba. Takže to je ode mě technická poznámka k tomu materiálu, co jsme dostali od komise. Děkuji. Thank you. Uh, next is Mrs. Winberg, please. No, děkuji paní Wimberg, děkuji pane předsedo. Tady jde o směrnici o navracení osob a tam mi osobně opravdu leží na srdci. Je politování hodné, že pouze 40% se opravdu vrací do svých zemí. To se musí zlepšit. A současně také nesmíme být příliš překvapení hranice jsou přece otevřené. Například ve Švédsku máme velmi mnoho osob, které tam pobývají ilegálně. A tady není žádný prostor, který by policii dovoloval je přemístit. Prostě tam musí zůstat, protože tu žádné jiné kapacity nejsou. Je to důsledek otevření hranic. Dalo by se říci, že potřebujeme zase zavést hraniční kontroly. Některé země to již učinili. A ti, co byli odmítnuti, vědí, že to rozhodnutí po 18 měsících je promlčeno a potom mohou zase zažádat o azyl v jiné zemi. Komise si to asi také uvědomuje. Přichází obrovské proudy osob a e, někteří se stále vracejí. My to nemůžeme zvládnout. Paní Vikstremová o tom hovořila, slyšela jsem to i v rozhlasem už není dostatek eh, jídla pro 300 tisíc eh, osob v Sýrii. Mohou se eh, vydávat pouze poloviční dávky. Je třeba pomáhat osobám přímo v místě. Jde o poskytování potravy nečisté vody, jde o ubytování, o rozvoj zemědělství. V těchto zemích tam musíme hledat naději, tam musíme otevřít srdce a tam musíme pomáhat. Děkuji Děkuji a dále pan Voigt. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane Myšlene, vy jste velice věrohodně prezentoval příručku pro navracení, ale zůstává tu celá řada otevřených otázek. Je tu ve vzduchu to číslo 40%, co se vrací a 60% těch, co zůstávají. Hovořil jste o Iráku Iráčanech. Je to průměrná hodnota těch Iráčanů a je to celko, nebo je to celková hodnota ze všech migrantů, kteří se vlastně mají vrátit, anebo jsou tu nějaké rozdíly. Například ti, kteří přicházejí z západního Balkánu. A co s těmi, co uvedou nesprávné údaje? Slýchám stále více, že někteří přicházejí a tvrdí o sobě, že jsou syřené zničí své eh, doklady o totožnosti a eh, doufají v snazší přijetí Gal, odkud přicházejí, tvrdí, že jsou Syřené a říkají, že z agentury Frontex se stává eh, agentura pro navracení. Jak toho chcete zvládnout s 80 zaměstnanci, sice je chcete e, navýšit, ale příklad Německa, 2000 e, e, pracovníků má být nově zaměstnáno, vy byste to ale vlastně museli navýšit na 6 o 6 nebo 8 tisíc zaměstnanců. To jsou všechno opatření za účelem návratu, ale nedají se realizovat, dokud tito lidé nebudou mít pobítky, aby se vraceli do svých zemí. A svěřenecký fond pro Afriku podle mého je jednou možností, ale je to příliš malá možnost, když se podíváte, že žadatel o azyl dostane příspěvek, dejme tomu 5 tisíc eur z prostředků EO, Mohla by to být taková možnost eh, vynaložit tyto prostředky v jejich eh, domovském státě, aby lidé měli více pobídek se vracet, aby prostě někde nezmizeli v Evropě. A jak již to několikrát zaznělo, mnohdy se vydají do jiné evropské země, anebo se stává to, v současnosti nejvíce, že se vůbec nenechají zaregistrovat a když osoba není registrována, tak ji také není možné vrátit zpátky. Děkuji. Děkuji. Aha. Jeden z posledních řečníků na seznamu. Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě vítám návrh komise každý pilíř, každý krok, jako tom hovoříte, to je to, co potřebujeme, ale musíme říci, že je také velice politování hodné, že jsme se dostali do této fáze, protože je naprosto jasné, že všechny ty pilíře a kroky, které byly navrhovány, jsou sice správné, ale představují příliš málo, přicházejí příliš pozdě Jistě neměli bychom plakat a naříkat nad tím, co jsme měli udělat před deseti, pěti lety nebo před jedním rokem, ale je to třeba přesto říci, ano, potřebujeme mnohem efektivnější návratovou politiku, to znamená, že potřebujeme mnohem více eh, zdrojů pro navracení v každém členském státě. Jistě potřebujeme společný seznam bezpečných zemí, kam se osoby mohou navracet, ale v každém ohledu eh, k této politování hodné krizi členské státy nemají dostatečnou společnou vizi, jak postupovat. A já to dávám trochu za vinu komisi, že přináší příliš málo a příliš pozdě, protože členské státy ty na sebe nyní křičí a vzájemně se obvinují, že se udělalo příliš málo. A kdo je za to odpovědný? Jsou to vlády. Jsou zodpovědné za tu situaci, která nyní nastala. Jsme svědky téměř nekontrolovaného přílivu a nemáme společné vize, jak situaci řešit. Já bych to zhrnul takto. Návrhy komise, jak jsem již řekl, jsou přesně ty, které potřebujeme z různých pilířů, nejrůznější kroky, které je třeba uskutečnit, ale prosím, přistupme k tomu eh, velice rychle, protože už eh, pokulháváme. Děkuji. Možná možná více než dva nebo tři kroky jsme zpět. A já mám jednu stručnou otázku Já mám jednu krátkou otázku, která se týká eh, také příručky pro návrat a příslušné směrnice. Já chci poděkovat komisi za její práci v této oblasti. A vy tady také uvádíte určité parametry pro návrat a eh, publikum, tedy občané se ptají, co komise se ptá eh, na také například limity v oblasti zadržování v souvislosti s recepčními, tedy přijímacími centry. Můžete nám to také trochu vyjasnit, do jaké míry příručka pro navracení tuto problematiku, která je velice citlivá, vyjasňuje. A já bych nyní tak také požádal o to, abychom o šengenském prostoru E, se bavili až 1. října, abychom to posunuli, protože je dát slovo zpravodajům. A jestliže s tím souhlasíte, potom bod e, číslo 11 budeme probírat v rámci schůze 1. Je října. A já v této fázi bych chtěl dát slovo zpravodajům. Možná bude hovořit jako první paní Keange a posléze bude také reagovat komise a pronese závěrečné poznámky. Takže já si myslím, že bychom měli si to není takto eh, projednat a zařadit na program a nebudeme muset spěchat. Prosím paní zpravodajku Ketenge. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Také považuji tuto diskuzi za velice důležitou. I proto, abychom mohli zdokonalit naši práci a mám obavy ohledně situace nezletilých. A o nich jsem slyšela málo. Vyslechla jsem si odpověď komise a očekávala jsem právě, že mi řeknou další informace o nezletilých, ale ta nepřišla. Čísla, která máme, o která, nebo která známe, v Evropě eh, Nezletilců eh, v Evropě přibývá. Eh, a proto bychom potřebovali mít jasný plán. Můžeme mít třeba nějaký akční plán, se chci zeptat komise. Máme nějaké konkrétní činnosti a mm, rady členským státům, jak integrovat péči o tyto imigrující nezletilce do péče nezletilé v daných členských státech. Podle mého je to Eh, téma nedostatečně eh, probráno. A také bych ráda eh, se zmínila o tom mechanismu relokace, protože se jedná o nezletilce, kteří jsou nebo nejsou doprovázeni v rámci tohoto programu pro repatriaci ty osoby, které se jednou tedy vrátí na to původní území, jsou pak monitorovány ve svém, člen, ve svém státě, eh, aby se zjistilo, zda jsou dodržovány jejich lidská práva, protože často se zjišťuje, když tyto osoby jsou repatriovány, tak se jim do, dostává špatného zacházání, zacházení na jejich vlastním území. Děkuji, předávám slovo panu Mešelovi, aby mohlo odpovědět na dotazy poslanců. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče první otázky, to je změna šengenských pravidel, to je možnost zavedení eh, eh, rozhodnutí o návratu do SIS, se šengenského návrat, eh, informačního systému, tak aby členské státy věděly to, co učinil už jiný členský stát, aby když žadatel eh, o azyl eh, se eh, uchází o azyl v jiném členském státě, aby se to dozvěděli, aby tedy znali jeho jméno a biometrické údaje. Jedná se tedy o další změny, které by tam mohly být v šengenském systému, ale k ním ještě dojdeme budeme diskutovat o Schengenu velice záhy, takže pak se tomu budeme věnovat podrobněji. Co se týče zaměstnanců agentury, komise diskutuje o tom, jak posílit Frontex, EASO a Europol. Čísla, která máme na mysli, jsou velmi omezená, jak šed, něco jako 60 osob pro eh, Frontex, 40 pro EASO. To jsou taková ta první čísla, první E, nástřely. Samozřejmě teď o tom nemohu mm, hovořit jistotou, protože diskutujeme s našimi lidskými zdroji, z DG pro rozpočet. E, jsou to naše vnitřní diskuze, které ještě vedeme ohledně počtu. Frontex a EASO jsou nástroje e, zaměřené také na spolupráci s členskými státy, takže u těch například toho zrychleného postupu nebo na těch hotspotech. Víte, že Frontex volá Eh, eh, po spolupráci s členskými státy eh, o, o tom, že ten člověk má být někam přemístěn, takže je jasné, že tímto způsobem my se snažíme navýšit naše kapacity spolupráce, abychom měli tedy tým, který se tímto bude zabývat v samotné centrále a abychom měli také osoby v členských státech, které takto budou spolupracovat. Eh, potom, co jsou návraty, ano, jsou to vynucené návraty, to je jasné, protože eh, to vyplývá eh, ze směrnice o návrat, navracení, máme příručku, takže samozřejmě se zabýváme nejen dobrovolnými, ale také nucenými návraty. Kdybychom se měli zabývat jenom dobrovolnými návraty, tak, tak by tak by ta, ta úroveň navracení do Původně za to byla ještě nižší. Bohužel. Eh, samozřejmě, že se držíme principů dodržování lidských práv a mezinárodními povinnostmi se řídíme. Frontex má také monitorovací systémy, takže při svém působení eh, provádějí lety eh, u osob, které jsou tady navraceny takto poprvé a samozřejmě, že donucovací prostředky jsou použity proporčně. Co se týče hotspotů pro navracení, nebo jejich práce pro navracení, to samozřejmě závisí na tom, jak tedy přicházejí tyto osoby, migranti, jsou e, registrováni, jsou jim sejmuty otisky prstů. A pokud se zjistí, že se jedná o osobu, které, kde je velice, velice nízká úroveň eh, udělování azylů, tak eh, Eh, se začíná hodnotit, zda je možné udělat, eh, provést ten postup pro navracení. Eh, pokud je procento udělování žádostí o azyl vyšší, tak může mít žadatel šanci, že se dostane do relokačního mechanismu. V případě, že se jedná u, o, o osoby, které podvádějí ohledně své totožnosti. Samozřejmě, že pracovníci jsou školeni na to, aby detekovali e, takovéto podvody, e, e, protože jsou e, školeni na to, aby poznali e, státní příslušnost. Máme tak na to e, tlumočníky, kteří poznají, zda ta arabština je marocká nebo syrská, kterou hovoří žadatel. E, takto se snaží také zjistit, zda je to tedy skutečný Syřan, eh, odkud pochází, ono, eh, většinou tedy mají dokumenty Syřané, eh, třeba je to složitější u Eritrejců, potřebujeme potom tlumočníky z jednotlivých oblastí, abychom poznali ty rozdíly. A to znamená, že v těch pohovorech se musí jít hlouběji a hlouběji, klást otázky, a zjistit tedy, zda se jedná o Eritrejce či Etiopana v daném případě. Takže tak to vypadá celý postup, který se pro, provádí v těch hotspotech a členských státech, které asilová služba tam také mají ehm, školené pracovníky eh, pro eh, pohovory s žadateli o azyl. Máme nějaký plán B? Ne, nemáme. Náš plán je mít eh, trvale fungující plán, který bude schválen a bude také schválen Evropským parlamentem. Nejlepší plán je plán A. Co se týče otázky práce ozbrojených složek armády na hranicích. Eh, jedná se o to, kdo se dostává na šengenské hranice, protože tu jsou eh, různé systémy platné v různých členských státech, některý členský státek, pohraniční stráž eh, je součástí jakési ozbrojené služby, ale jsou civilisté, takže pak je tu na členském státu, aby rozhodli, jak to přesně u nich bude vypadat. Jde o to, aby ten personál byl správným způsobem vyškolen a aby dodržoval mm, evropská pravidla ale jeho ehm, oficiální příslušnost nějaké složce eh, není v tomto hlavní, to záleží na členském státě. Co se týče bezpečných zemí původu, o tom jsme diskutovali. Ehm, šlo o to, jak tedy skloubit národní seznamy s evropskými seznamy. Ano, my se snažíme postupovat krok za krokem. Ehm, snažíme se tedy vytvořit evropský seznam bezpečných zemí už od toho prvního azylového balíčku, ale rada to odmítla, chtěla mít vnitrostátní eh, seznamy. Tak my jsme teď přišli znovu s tímto evropským eh, seznamem a pokud se nám podaří tento seznam rozšiřovat, tak se nám to snad podaří a nebudou jenom ty vnitrostátní seznamy, ale teď toho nelze dosáhnout, protože Eh, kdybychom teď zavrhli úplně ty vnitrostátní seznamy, tak se nám to na radě nepodaří eh, prosadit. Také je tu seznam těch sedmi zemí, jak víte, a je celá řada států, které jsou oprávněné na seznamy jednotlivých členských států eh, a nejsou na tom evropském seznamu, takže postupujeme krok za krokem u těch jasných případů. Uvidíme, jak dál rozšiřovat seznamy, jak postupovat dál. A pak se snad tedy hm, obejdeme bez těch vnitrostátních seznamů. Co se týče eh, eh, procent navracení, já jsem hovořil o 30% pro všechny eh, státní příslušnosti. To platí pro celou EU, ale neplatí to u Iráčanů jako takových, ale pro všechny státní příslušnosti. Co se týče nezletilců, lokační mechanismu máme jasně stanoveno, že je zapotřebí zhodnotit zranitelnost osoby, a e, také e, nedoprovázené nezletilé osoby, takže se jim dostává zvláštní péče a také bereme v úvahu jejich preference více a tak dále. Takže ten systém je zaměřen na e, asistenci e, nezletilým v rámci relokačního mechanismu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji komisi za celou řadu detailů, za skutečně detailní odpovědi, které nám poskytly. Pokud by poslanci měli ještě pocit, že potřebují dodatečné informace, dodatečné odpovědi, že, jejich odpověď, eh, že jim nebyla odpověď dána dostatečně detailně, mohou následně kontaktovat eh, komisi. A jak už jsme tedy řekli, o Schengenu budeme hovořit 1. října. A teď je zapotřebí, abychom se připravili na další eh, bod, který se odehraje in camera neboli za zavřenými oč- dveřmi. Chci Eh, informovat eh, kolegy, že od 11.30 zde mohou být jen členové výboru LIBE, eh, koordinátoři předsednictvo zpravodajové, stínoví zpravodajové asistenti, aby bylo jasné, kdo by tady měl být. Zástupci kabinetu, EP, eh, generální temník, eh, zaměstnanci eh, sekretariátu LIBE, správní služby Evropského parlamentu z oddělení pro ústavní práva. Takže prosím, kolegové, v 11.30 prosím, buďte přítomni pro výměnu názorů s radou. A nyní si dáme krátkou pauzu.